Bonjour à tous. La séance... Dobrý den vám všem. Pokračujeme v naší schůzi a zápis z eh, předchozího zasedání k dispozici. Má k němu nějaké připomínky? Pokud ne, tak tento zápis je tímto schválen. Ano, beru vás na vědomí. Teď bychom měli diskutovat o e, soudržnosti regionálního rozvoje v sociálních fondech.